poslanci Švédsko Volbo, Rakousko Steiermark, Nizozemsko Heimans. Slovo má pan Berge 4 minuty. Eh, Děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Hovoříme zde dnes o návrhu uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A časový odstup mezi jednotlivými zprávami k tomuto tématu je stále kratší. Tentokrát žádá Švédsko a Rakousko v souvislosti s propuštěními v oblasti automobilového průmyslu a dále Nizozemsko v oblasti stavebního průmyslu. Já bych chtěla poukázat na to, že tento fond je, eh, má prostředky maximálně 500 milionů na rok. Jeho cílem je pomáhat eh, lidem, kteří byli propuštěni v důsledku eh, změn souvisejících s globalizací. Tento fond má pomoci těmto lidem a přeškolit je, dále je vzdělávat tak, aby mohli později nalézt odpovídající práci. Chtěl bych na tomto místě také zdůraznit, že v budoucnosti bychom měli předkládat jednotlivé návrhy a nikoli balíčky týkající se uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Doufejme, že tento případ je posledním případem. Doufáme také, že podpora z tohoto fondu nebude zastupovat opatření, která by která by měla být učiněna podniky a že tato podpora také nebude zastupovat nebude používána v případech restrukturalizace. Došlo zde k převodu z Evropského sociálního fondu, z převodu prostředků a z toho důvodu, že tento fond pro globalizaci je v těchto případech nutný. Hovoříme zde o 15,9 milionech eur. A švédský a nizozemský Švédská a nizozemská žádost vychází z článku 2a, tedy kdy eh, je nejméně 500 zaměstnanců propuštěno z jednoho podniku v členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli nebo výrobci žádost eh, Rakouska eh, vychází z článku 2 písmena B, eh, propuštění nejméně 500 zaměstnanců malých a středních podniků. V případě Švédska bylo propuštěno 4687 pracovníků z Volba a dodavatelských firm. Rakouská žádost se týká 744 propuštěných pracovníků z devíti podniků. 400 těchto pracovníků má obdržet pomoc z globalizačního fondu. Jedná se o 5,7 milionů eur. A za třetí žádost nizozemí se týká 570 propuštěných v podniku Heymans. 435 má obdržet pomoc. Celkem se zde jedná o obnos 386 tisíc eur. Podle hodnocení komise, které můžeme podpořit, tyto žádosti splňují kritéria. Výbor pro zaměstnanost jak bylo eh, dohodnuto, odevzal stanovisko před eh, vydáním zprávy v rozpočtovém výboru a především v případě Švédska poukázal na to, že z těch 4687 jenom 1500 eh, pracovníků má obdržet pomoc z tohoto fondu. V případě Rakouska se jedná o pomoc 400 eh, pracovníků. A byli zde také pracovníci, kteří měli časově omezenou smlouvu, takže zde existují eh, eh, různé tendence, ale v každém případě to neznamená, že bychom neměli dát tomuto návrhu podporu. Podporujme ho. Mnohokrát děkuji. Pan Špidla z komise

v roce two thousand and nine má evropský sociální fond k dispozici téměř eleven miliard eur v prostředcích na platby. z této eh, celkové částky byla koncem listopadu využito six miliard. celková částka plateb ve prospěch evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci představuje fifty three milionů eur v roce two thousand and nine to je zero five přidělených rozpočtových prostředků procenta evropského sociálního fondu. čili dámy a pánové

postupu případ od případu a komise bude tímto způsobem napříště postupovat. vážené paní poslankyně vážení poslanci evropského parlamentu děkuji vám za pozornost. mnohokrát děkuji pan nistelrooij prosím om ongewone maatregelen. Výjimečné časy si vyžadují výjimečná opatření. Fond pro přizpůsobení se globalizaci by měl být zvláštním nástrojem, specifickým nástrojem. A Evropa zde činí odpovídající kroky. A v Nizozemsku bylo propuštěno více než 500 pracovníků. Nevíme, kolik pracovníků dodavatelských firm bylo propuštěno. Já pocházím z regionu Brabantsko a v tomto regionu jsme svědky dopadů takovýchto propouštění. Nejenom v našem regionu, ale i v sousedících regionech. Tato pomoc se soustředí na to, aby odborníci zůstali v Evropě. V minulých letech jsme byli svědky toho, že mnoho odborných pracovníků odcházelo. A poté, kdy byly potřeba, existoval jejich nedostatek. Z tohoto důvodu je nutné zachovávat si v Evropě dostatek odborníků a samozřejmě snažit se zachovat pracovní místa. V Nizozemsku se místní úřady velmi angažovaly a snažili se investovat do určitých infrastruktur a staveb. To je samozřejmě také důležité pro lidi, kteří zde trpí. Musíme se snažit jim aktivně pomáhat a z tohoto důvodu také investovat peníze. Nyní probíhají jednání v Kodani. A je třeba mít na paměti, že v současné době se podporují hodně především ekologická opatření v budovách a také v dopravě. V parlamentu jsme neustále požadovali, aby regionální fondy mohly být využívány co nejrychlejším způsobem, aby zde existovaly také předběžné platby. My v parlamentu samozřejmě takovýto přístup podporujeme případu Heimans tak eh, připadá pomoc, ale všechny tři eh, eh, kroky představují velice důležité řešení současné situace. Děkujeme. A další řečník na půl minuty. Darden. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Mobilizace z tohoto fondu je čím dál více objemnější a to je i z důvodu ekonomické krize, kterou prochází nás kontinent. Tato krize se dotýká těch pilířových sektorů evropského průmyslu, jako automobilový průmysl či stavebnictví a zde tedy bylo vyjádřeno naše pozitivní stanovisko k tomuto. Dovolte, abych využil tohoto, abych připomněl, že eh, že bez tedy poslední eh, revize příslušného nařízení, eh, kdy krize byla přidána jako další kritérium, tak bychom nemohli takto příznivě na to reagovat. To ukazuje, že zde my v Evropském parlamentu zde my jsme vždy pro kvalitní nástroje, které slouží našim občanům a je e, dobré ještě prokazovat další dobrou vůli, protože když čtu zprávu pana Begeho, tak vidím, že e, že e, můžeme ještě urychlit zpracovávání žádostí, například můžeme i e, nalézat další zdroje financování, než je Evropský sociální fond. A k tomuto poslednímu bodu. Asi nejlepší by bylo, aby e, e, tento fond měl, mm, aby tento fond měl stejné, stejnou pozici jako ostatní fondy, ale já jsem viděl, že i komise tedy má také tu v tomto dobrou vůli a to mě těší je eh, bez pochyby, že tento fond, když se bude kombinovat eh, i s dobrou vůli parlamentu, tak to povede k dobré realizaci našich cílů a to posílit tento fond. Děkuji. Děkuji. Nyní na dvě minuty paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je solidarita a s pracujícími, kteří přišli o místa kvůli restrukturalizaci. Jako poslanci a poslankyně tohoto parlamentu bychom měli být rádi, že můžeme přispět k tomu, že ulehčíme těm, kteří pocítili okamžité dopady ztráty pracovních míst, tedy že dostanou určitou naději do budoucnosti. Na druhou stranu ale bychom se neměli omezovat pouze na to, že schválíme tento fond. Musíme se především snažit o to, aby všechna kritéria byla plněna. Ale kromě toho musíme udělat, co můžeme, aby tento fond přidal hodnotu. Jedním z témat, o kterém hovořil náš výbor, je, že opatření, která navrhují členské státy, musí, na, musí být nad něco jiného, co je financováno nebo spolufinancováno ze strany členských států. A je to třeba dokázat protože pouze tak se bude schopna dokázat ta dodaná hodnota, o které jsem hovořila. Ta také bude pocházet z toho, že EGF nebude nahrazovat opatření, která mají spadat do pravomoci společností, ale že budou přispívat nad rámec opatření, která probíhají na národní úrovni. A že podle mého názoru proces rozpočtové revize by měl být, by měl být trvalý a musíme si tady dávat pozor. Myslím si, že je potřeba, aby se také tady zaváděla pravidla rovnoprávnosti mužů a žen a boje proti diskriminaci. Když jsem se podívala na to, jak jsou zastoupeny muži a ženy v těchto třech programech, tak jsem zjistila, že 91.72 a 71% e, činili muži. Dívala jsem se na podobné programy v minulosti a zdálo se mně, že z toho vyplývalo, že daleko více financí jde mužům, kteří přišli o práci, než ženám. Možná říkáte, že příliš rozebírám statistiku, možná, že existují důvody pro to, eh, že více těchto žádostí je podáno pro místa, která zastávali muži, ale myslím si, že musíme hodnotit všechny tyto žádosti tak, abychom zpřístupnili pomoc co nejrychleji a nejefektivněji. Děkuji nyní paní Cornelisen na dvě minuty laat ik vooropstellen dat wij kunnen instemmen met de inzet van het globaliseringsfonds voor alle drie deze aanvragen. Dá se zde předpokládat, že eh, souhlasíme se všemi třemi eh, žádostmi, a protože splňují kritéria a pracovníci tak mají nárok na podporu z fondu. Já bych chtěla využít této příležitosti k tomu, abych poukázala na jeden důležitý nedostatek, na jednu mezeru v tomto fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Snažíme se zde pracovat s ohledem na budoucnost trhů v Evropě. A politické směry v parlamentu si nejsou ale jistí, jak by se cesta měla kam by cesta měla se měřovat, jak bychom to měli eh, dělat. Je nutné, aby pracovní místa byla trvale udržitelná. Musíme využít současné příležitosti. Nyní při řešení krize musíme podniknout kroky, které nám přinesou trvale udržitelné hospodářství. Když uvolňujeme prostředky z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, já si myslím, že to znamená, že zde jsou některé příležitosti nevyužité. Je to způsob, jak řešit aktuální dopady krize, ale není to žádné směřování do budoucnosti. Musíme učinit skutečná rozhodnutí. A máme zde mnoho lidí, kteří pracují v oblastech, v odvětvích, a která

Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My chceme, aby pracující, kteří byli propuštěni ve Švédsku, Rakousku a Nizozemsku, byli podporováni, ale každá žádost o prostředky z tohoto fondu mě trochu mate. Říkám si, jestli ten fond je opravdu efektivní a spravedlivý. V roce 2009 jsme podporovali z tohoto fondu 16 tisíc pracujících, což je opravdu kapka v oceánu, když se podíváme na počet pracovních míst, která tehdy byla zrušena. 63 milionů z těch 500 milionů možných jsme na toto utratili. Otázka tedy efektivity. A teď otázka spravedlnosti. Proč do takovéto míry podporujeme automobilový průmysl jak v Rakousku, tak ve Švédsku? Jak to vysvětlíme třeba Portugalcům, kteří dostávají o tolik nižší podporu. Když, když se na to podíváme z pohledu počtu zrušených pracovních míst, tak by měli bývali dostat daleko více. Když se podíváme na nizozemskou žádost, Někteří nizozemští pracující nedostali podporu, byť jsou ve velmi zranitelné pozici. Není možné používat tento fond k tomu, abychom ještě více rozevírali sociální nůžky a nůžky mezi eh, centrálními oblastmi a odlehlými oblastmi. Paní Andersen, děkuji, pane předsedo. Kolegové a kolegyně, Evropská unie vytvořila rozpočtové nástroje, které mají poskytovat podporu propuštěným zaměstnancům. Ti, kteří přijdou o práci na základě restrukturalizace a globalizace. Mnozí z nich, eh, mnohé z těchto eh, procesů jsou ovlivněny Evropskou unii, ale není to dostatečně komplexní přístup. Pakliže budeme subvencovat vzdělávání těchto lidí, tak to nevyřeší problematiku těchto odvětví a ani to nebude přispívat k vytvoření alternativních odvětví. Je to v podstatě plýtvání penězi daňových poplatníků. Kdyby Evropská unie opravdu chtěla pomoci Evropě z krize, tak by se měla snažit řešit příčiny této krize. Ale zdá se, že zatím chce, aby se na ní dívali jako na charitu, která má dát peníze chudým. Pochopitelně, že na začátek, nebo alespoň na chvíli, na základě toho budou lidé Evropskou unii podporovat, pakliže dostanou takovouto podporu. Další otázka je, kolika odvětví se tato podpora, podpora bude týkat? A další otázka je, v této zprávě se hovoří o tom, že je potřeba zrychlit platby a přitom se vůbec nehovoří o potřebě prokázat, že tyto prostředky se dostávají ke správným lidem a plní správné účely. Kromě toho tato zpráva nežádá, aby účinky této subvence byly kontrolovány. Nechává to na obecném vyhodnocení programu v rámci a víceletého finančního rámce 2007 až 2013. Kolegové a kolegyně, toto jsou peníze daňových poplatníků. Mnozí z nich také přišli o práci a nedostávají žádné subvence. Mnoho z nich má výrazné finanční problémy. Jak můžeme se takto lehkovážně stavět k jejich penězům? Já bych na vás apelovala, abyste tuto rezoluci zamítli. Paní Vertman. Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně. Evropská unie má k dispozici eh, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. A tento fond se soustředí na a pomoc, na finanční pomoc pracovníků, které postihne globalizace. To se týká také eh, mé země, eh, kde už tento fond pomohl. Fond eh, pro přizpůsobení se globalizaci ale nesmí být špatně interpretován a musí podporovat přímo postižené pracovníky. Z tohoto důvodu jsem pro kontrolní mechanismus a já bych si také přála postupné zprávy ze Štýrska je nutné, aby se peníze dostaly přesně těm lidem, kteří je nejvíce potřebují. A tento fond je příspěvkem Evropské unie pro její občany a občanky. Děkuji. Nyní další řečník, pan Rubik, dvě minuty, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, já jsem velice rád, že dnes hovoříme o tom, jak můžeme čelit globální krizi a také nezaměstnanosti. A tyto problémy poskytují mnoho nevinných podniků, a které nemají dostatek zakázek a z tohoto důvodu a mají problémy s likviditou a také bonitou. Já jsem rád, že se zde soustředíme, nebo já bych byl rád, abychom se soustředili především na malé a střední podniky. Je třeba těmto podnikům pomáhat, aby krizi překonali, aby mohli využít příležitostí, které nabízí trh. To je nesmírně důležité. A výsledek té, tohoto financování bychom také měli analyzovat. A měli bychom se podívat na nejlepší praxi, na to, v jakých oblastech je nejlépe eh, snažit se zachovat pracovní místa. Je také nutné podívat se na to, jakým způsobem co nejefektivněji dostat propuštěné lidi zpět do zaměstnání je nutné pomoci co nejrychleji. Z tohoto důvodu eh, jsem eh, podporuji to, aby uvolnění prostředků proběhlo co nejrychleji. Pokud jde o Rakousko, o e, Štýrsko, Existuje zde postižení v celém regionu. Je zde mnoho dodavatelských podniků, které utrpěly. A to má samozřejmě velký vliv na celou infrastrukturu. Jsem velice rád, že nyní je zde k dispozici 5,7 milionů eur. A já se já si ale domnívám, že je třeba, aby byla vždy provedena analýza nejenom toho, že se peníze dostaly do regionu, ale je třeba, aby bylo dosaženo také toho, že byly vytvořeny vytvořena nová pracovní místa, že byly vytvořeny nové podniky a je třeba zanalizovat to, zda tyto regiony skutečně byly posíleny díky této iniciativě. Děkuji také komisaři. Regner, je nám to. Paní Regnerová, minuty. A Rakousko zde dostává podporu z fondu. Týká se to zaměstnanců celkem devíti dodavatelských podniků v automobilovém průmyslu. Pokud se podíváme na případ ale e, blíže, jedná se o e, typický příklad podpory z tohoto fondu. Jedná se tedy o jakési reparatury, opravy. Tento fond se snaží napravit situaci, která je způsobena dopady globalizace. Snaží se podporovat nezaměstnanost v jednotlivých regionech. Štýrsko do značné míry závisí na poptávce v automobilovém průmyslu. To znamená, že celý region byl otřesen v důsledku toho, že poptávka po automobilech v současné době výrazně klesla. Došlo k poklesu až o 59 pokud jde o prodej v automobilovém průmyslu. 5,7 milionů eur představuje velice dobrou investici pro to, aby se propuštění pracovníci mohli opět integrovat do trhu práce. Tato investice by měla přispět k tomu, aby pracovníci mohli využít přeškolování a aby získali další kvalifikace. Dank. Mnohokrát děkuji. Další řečník, pan Cabernoch, jedna minuta

Promiňte, pan Rubik, eh, modrá karta. Prosím, pane Rubiku. Ano, já bych eh, chtěl využít modré karty k tomu, abych něco vyjasnil. Podpora v Rakousku eh, není poskytována jenom jedné osobě. Herzlichen Dank. So, als nächster hatte... Mnohokrát děkuji. Další má slovo pan Obermeier, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. A vidíte, že je to skutečně rakouské téma. Štýrsko bylo velmi postiženo. Pro nás je velice důležité, aby došlo ke zlepšení v automobilovém průmyslu. Je zde mnoho postižených osob a velmi postižený je také export. A v důsledku poklesu poptávky došlo k k tomu, že 744 lidí bylo propuštěno v této oblasti. Jsme velice rádi, že zde existuje možnost podpory z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Já bych chtěl vyjasnit jednu věc ohledem na to, co řekli předchozí řečníci. Nejedná se jenom o dotace pro přestrukturalizaci. Jde především o podporu jednotlivých pracovníků mají dostat podpory na přeškolování, na to, aby eh, mohli vyjít z penězi na životní náklady. A je třeba, aby tito lidé byli dále vzděláváni. Je nutné, aby byli přeškoleni proto, aby v budoucnosti mohli nalézt nová pracovní místa. Štýrsko se o to rozhodně bude snažit. Další pan Hökmark, dvě minuty. Eh, Paní předsedkyně, v takovéto debatě je důležité si připomenout, že globalizace také i přispěla k bohatství Evropy, pomohla k investicím, k pracovním místům. Export znamenal, že e, se e, firmy rozvíjely, měly větší příležitosti, naši občané měli lepší příležitosti, lepší e, přístup k lepšímu zboží za levnější ceny, k lepším službám a tak to přispěje i k obnově. Je to tedy velká změna. Vznikají nové podniky, nové příležitosti, nové pracovní místa. A jsou to změny, které se dotýkají celé naší společnosti. A já si nemyslím, že bychom měli bojovat proti těmto změnám. Ne, měli bychom naopak jim napomáhat a přitom pomáhat těm, kteří byli negativně postiženi těmito změnami tak, aby ty změny probíhaly bezpečně my zde máme fond eh, Evropské unie. Samozřejmě eh, ne, mm, toto opatření neposkytuje stejné možnosti jako jiná opatření. Je zavádějící si myslet, že vše lze vyřešit přes tento globalizační fond. Eh, to vůbec ne. Když se podíváte na automobilový průmysl například, to je velice specifická situace v Evropě. Máte zde celou škálu nejrůznějších příspěvků ze strany Evropské unie z národních úrovní a je zde problém potom s narušením hospodářské soutěže, především tehdy, když se veřejné dotace eh, poskytují konkrétním subjektům, ale může dojít k dalšímu narušení. A to může znamenat další problémy potom pro podniky. Když nebudete stejně podporovat všechny v jednom regionu, tak to znamená narušení. A i když my budeme hlasovat pro tento návrh, protože teď probíhá proces, teď v této fázi je příliš pozdě věci měnit. Nechceme ale narušovat hospodářskou soutěž a do budoucna se k tomu zachováme. Mnohokrát děkuji. A Morin Cartier, jedna minuta. <clears throat> Merci. Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit to, že eh, tento fond EGF, globalizační fond, který jsme <clears throat> vytvořili, tak má sloužit eh, zaměstnancům, aby mohli rozvíjet svoji zaměstnatelnost a právě bychom měli vycházet z této prezumpce a to je, eh, to má být samotný duch, který nás má vést při použití tohoto fondu. Jde o to, aby tito lidé mohli být integrováni do profesionálního profesního života, protože bez eh, profesní integrace neexistuje sociální integrace. Za druhé, automobilový eh, sektor je velice negativně ovlivněn, postižen a já zde tedy apeluji na evropské výrobce automobilů, Mm, kteří mm, jsou vystaveni této krizi, aby, na, aby přizpůsobili svoji eh, nabídku vozů podle nových potřeb spotřebitelů, podle nových ekologických cílů a to jim zajistí kontinuitu. A já apeluji na všechny, aby podpořili návrh komise a děkuji zde kolegovi Begemu za jeho návrhy a Stejně jako Paul Rubik, tak já žádám, aby naše eh, eh, politiky měly efekt, aby byly efektivní. Mnohokrát děkuji. E, další řečník jedna minuta, catch the eye. Posledním roce jsme zde odsouhlasili celou řadu mm, čerpání dotací z tohoto fondu EGF, abychom podpořili ty zaměstnance, kteří e, byli vystaveni těm obrovským změnám v mezinárodním obchodě. Krize ovlivnila strukturu mezinárodního obchodu a i v mém regionu tam platí, že v roce 2009 eh, bylo asi 2,5 tisíce lidí propuštěno z ocelářského průmyslu a 700 z, z, z, eh, z, z loďařského průmyslu a eh, to tež platí i pro zaměstnance železnic. Proto v roce 2010 musíme být připraveni na velké vlny takovýchto žádostí kvůli ekonomické krizi. A tato procedura pro čerpání musí být jednoduchá, tak aby členské státy a koneční příjemci měli snadný přístup k fondu. Švédsko, Nizozemsko, Rakousko. Mm, mm, eh, eh, Rakousko a Švédsko předložili žádost v červenci a Nizozemsko eh, v srpnu. Minute, bitte schön. Mnohokrát děkuji. Další řečník, jedna minuta. Kedim dan and having sat here a few weeks já podporuji tento eh, návrh. Eh, v Limeriku bylo propuštěno také mnoho eh, lidí ze společnosti Dell, která přešla do Polska. A tento region také požádal o podporu. Já samozřejmě podporuji také žádosti Švédska, Rakouska a Nizozemska. Já si myslím, že je nutné, aby časový rozsah odpovídal a potřebám. Je nutné, aby administrativa nebyla v rukou pouze vládních agentur a dále je nutné soustředit se především na podporu podniků. 35 nových společností v EU je zakládáno lidmi, kteří se stali nezaměstnanými. A já si myslím, že tyto lidi je třeba podporovat. Další řečník v rámci Catch Eye už není, takže nyní předávám, promiňte, ještě jeden řečník přece jenom. Eh, je možné vycházet z toho, že mnoho pracovních míst nejenom v Rakousku je ohroženo v důsledku globalizace. Je třeba dávat pozor na to, aby mladší pracovníci, kteří třeba ještě nejsou registrováni jako nezaměstnaní, protože e, čerstvě vyšli ze školy, aby byli také podporováni. Pro Rakousko platí, že

totiž že všechny tyto případy jsou případy které jsou vhodné a uplatnitelné v rámci e, fondu e, globalizace. jsem tedy velmi rád že vaše debata tento názor komise potvrdila a předpokládám že i hlasování e, půjde tímto směrem aspoň tak doufám. dámy a pánové děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Na závěr diskuse dostává slovo zpravodaj pan Böge. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemusím už nic dodávat k tomu, co řekl pan komisař a souhlasím s tím, co řekl. Především pokud jde o otázku budoucího rozvoje Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, především ve vztahu k jiným fondům, jako je ESF. A budeme o tom nadále intenzivně diskutovat. Je jasné, že tento fond nemůže eh, zabránit restrukturalizaci ani čelit eh, plně globalizaci. To není jeho účel, ale může pomoci jednotlivcům, kteří se dostanou do profesionálních problémů poté, co byli propuštěni, mají možnost díky rekvalifikaci získat další perspektivu a nové pracovní místo. To je něco, co navzdory diskuzi o subsidiaritě bychom měli přivítat. Měli bychom to přivítat jako další opatření, kromě opatření v rámci ESF. Já jsem přesvědčen o tom, že a v budoucnosti se musíme eh, skutečně především v ostatních fondech ptát na to, jak jsou prostředky využívány, ale zde je jasné, že jsou využívány pro podporu jednotlivců a lidí. Ano, srdečně děkujeme. Tímto končí rozprava. Hlasovat se bude ve středu. Paní Beres, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vidím, že během eh, předcházející rozpravy vy jste eh, oznámila debatu, která se